Dobrý den, dovolte mi vám sdělit, že je nutné posunout bod 10 až na odpoledne. To je diskuse o geneticky modifikovaných organismech. George se do té doby dostaví, právní experti se dostaví, a všichni budou zde. To je změna směrnice, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území. Tento bod budeme řešit 17.00. Všechno ostatní zůstává, jak je. Máte před sebou hlasovací karty. Začínáme u bodu 8 uznání zemědělství jako strategického odvětví v souvislosti se zabezpečováním potravin. Spravodajka Daciana Octavia Sarbu, prosím. Paní spravodajka na tom pracovala. Je to zpráva z vlastního podnětu. Děkuji spravodajce a stínovým zpravodajům. Máme hodně pozměňovacích návrhů, takže přestoupíme okamžitě k hlasování. V prvé řadě však dávám slovo paní Sarbu. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná, protože chceme hned hlasovat. Za prvé bych chtěla poděkovat sekretariátu za podporu, také bych chtěla poděkovat stínovému zpravodaji ale také všem kolegům z tohoto výboru. Děkuji mnohokrát. Bene. Grazie, Daciana. Dobře, Daciano. Začneme. Začneme hlasovat. Kompromis 1. Zahoji hlasování. Albert Desto se nehlásí? Hlásí se? Ano, já poprvé tady nemám hlasovací lístek, takže prosím pěkně zohledněte moje hlasování. Poprvé jsem kartu nevzal s sebou. OK. Allora, um, prendiamo nota. V pořádku, my si to poznamenáme. Zahají hlasování. Kompromis 1. Všichni hlasovali? Všichni hlasovali. Dokonce i Mark hlasoval. Uzavírám hlasování. Takže pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 6. Končím hlasování k pozměňovacímu návrhu 6. Přijato. Pozměňovací návrh 7. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 8. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 8. Hlasovali všichni? Zamítnuto. Zahajuji hlasování pozněcí návrh číslo 9. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 15. 15. Zamítnuto. 16. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 17. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20. Platí to? 20? 20. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 22. Paní McGuinness, prosím. Ta obrazovka je vždycky o tři body pozadu proti panu předsedovi. Je to nutné? Protože to máte. My jsme sledovali jiný výsledek než ten, který zrovna probíhal. Bylo by dobré, kdyby se to sladilo. Ok, grazie Mariad. Facciamo un... Dobře, Meret, my se to prověříme. Zahajuji hlasování k bodu 22. Ano, je to opravdu špatně. That eh. uh, Chiedo scusa, eh, il, il problema McGuinness eh, non è il numero che vedete lì. Paní McGuinness, ten problém není v těch číslech. 17 je pořadové číslo. To nemá co dělat s tím, o čem my hlasujeme. To je 17. v hlasování v pořadí. Takže musíte poslouchat zároveň pana předsedu, nečíst nic z obrazovky. Takže, paní McGuinness, pozněcí návrh 22 jsme už ukončili, 23. Zahajuji hlasování k pozněcímu návrhu 23, uzavírám hlasování. Přijato. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 25. Pozměňovací návrh 25. Zamítnuto. 28. Paní McGuinness. Zahajuji hlasování k 28. Uzavírám hlasování. Schváleno. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 30. Zahajuji. Končím. Přijato. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 36. Zahajuji hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Uzavírám hlasování. Kompromis 2 byl přijat. Není pozměňovací návrh 37. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 39. Uzavírám hlasování. Ne, nebylo to schváleno. Je to 18 ku 18, protože Albert nemá hlasovací kartu. Pozněvací návrh 40. První část pozněvacího návrhu 40. Chiusa la votazione 40 prima parte. Approvato. Takže první část pozměňovacího návrhu 40. Část 2. Hlasujeme k druhé části. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 41. Zahají hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Čtyřicet dva. Zahoji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. A nyní kompromis 14. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 44. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Zamítnuto. 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 46 přijato. 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 50, pan Jegl. Zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. 52, 51. 51 zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. 52. Zahajuji hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování, schváleno. A nyní kompromis číslo 16. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 66. 66. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. to. Kompromis čtyři. Dáme si pauzu na kafe. Zamítnuto. Kompromis čtyři. Schváleno. Kompromis pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 76. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Osmdesát. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 82. Zahajuji hlasování. Je to 82. Končím hlasování. Přijato. 83. A Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 84. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Přijato. Kompromisní návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Osmdesát osm. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 89. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Albert byl proti, to je zajímavé. 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 92. 92. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Votazione su 94. 94. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 95. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 96. Dančila. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to zamítnuto. 97. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 98. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 100. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 99, pozměňovací návrh číslo 99. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 102 paní Ashford. Zahojí hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 103. Zahojí hlasování, končím hlasování, schváleno. Kompromisní návrh 12. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. 118. Ode a další. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Pan Jägl, 117. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 122. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Sto dvacet tři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 124. Zahají hlasování. Skončím hlasování. Zamítnuto. 125. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 126. Přijato. 128. Nikolisku. Zahajuji, končím, přijato. 127. Přijato. Kompromisní návrh 13. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Sto třicet pět. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 136. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Sto čtyřicet. Pan Domtang. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh 15. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 145. Dančila. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 146 46 Skota. 146. Zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. 147. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Sto padesát sedm. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 159 Nikolisku. Zahajuji hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh 11. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Kompromisní návrh 10, první část. První část kompromisního návrhu číslo 10. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Druhá část kompromisního návrhu 10. Zahajuji hlasování. Schváleno, je to tak? Pan D je proti. Alberta. Druhá část kompromisního návrhu číslo 10. Zamítnuta. Pane Nikolesku, 171. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sto sedmdesát tři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 174. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Přejdeme k pozněvacímu návrhu 180. 180. Zahoji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 181, paní McGuinness. Zahajuji hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh to je výbor pro životní prostředí. Pozměňovací návrh 2. Envy, prosím, zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 2, zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 3, je to výbor pro životní prostředí. Pozněcí návrh číslo 3. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Pozněcí návrh číslo 4. Ne. 7. 7. Je to výbor pro životní prostředí. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tak eh, Všechno krom tohoto bylo zamítnuto. Přecházíme k pozněcímu návrhu číslo 8. Zahajuji hlasování, končím hlasování a schváleno. 9, pozněcí návrh číslo 9. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Vše? 10. Zahajuji hlasování, Končím hlasování. 11. Eh, pozměňovací návrh číslo 11. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Čtrnáct, pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 18 zamítnuto. 20. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 21. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 23. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 24. Zahoji hlasování. 24. Zamítnuto. 26. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 27. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Přijato. 33. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 34. Zamítnuto. 35 Zahajuji hlasování. Zamítnuto. A nyní konečné hlasování k celému návrhu ve znění všech pozměňovacích návrhů. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Přijali jsme návrh a gratulujeme zpravodajce. Tady. co teď? Dejte nám chviličku, začneme zase hlasovat. Vážení kolegové, bude potřeba, abychom pokračovali. Přejdeme k zelené knize výboru komise. Ochrana lesů a související informace v EU, příprava lesů na změnu klimatu navrhovatel pan Nikulesku. Máme zde 112 pozměňovacích návrhů a zpravodaj a stínoví zpravodajové se dohodli na některých kompromisních návrzích. Eh, které tyto kompromisy obsahují eh, naše stanoviska, je to zpráva, <clears throat> eh, za kterou je zodpovědný také eh, příslušný výbor ENVY a některé pozměňovací návrhy jsou eh, obsahem té konečné zprávy. Teď dám slovo panu Nikoleskovi, zpravodaji, a pak budeme hlasovat. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří předložili pozměňovací návrhy, zvláště stínovému zpravodaji Myslím si, že společně se nám podařilo připravit vyvážený kompromis, vyvážené pozměňovací návrhy, které tedy odrážejí věrně stanoviska v našem výboru. A samozřejmě v neposlední radě bych chtěl poděkovat také sekretariátu, který mě velice podporoval. Děkuji. Do, do, Dobrá, pane Nikolesku, takže teď eh, můžeme začít hlasovat. Eh, hlasujeme o kompromisním návrhu 1. Eh, hlasuje někdo za skupinu SND? SAD? Takže všichni hlasovali, můžeme skončit hlasování. První kompromisní návrh je přijat. Kompromisní návrh tu, opět zahajuji hlasování. Ještě jednou opakuji, kompromisní návrh 2. Končím hlasování. E, tento kompromisní návrh je přijat. Pozměňovací návrh číslo 10. Pozměňovací, pardon, pozměňovací návrh 10. Pozměňovací návrh 10. Ten je přijat. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 11. <clears throat> Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. 13, zahajuji hlasování, končím hlasování, to je přijato. si eh, návrh 16. Končím hlasování pozměla pozměňovacímu návrh 16, přijato. Pozměňovací návrh 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování 19. Končím hlasování. Je to přijato. Teď pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 20. Končím hlasování pozměňovacího návrhu 20. Přijato. Pozměňovací návrh 21. Končím, je to přijato. Teď máme kompromisní návrh 3. Kompromisní návrh 3, zahajuji hlasování, končím hlasování. Tento pozměňovací návrh je přijat, kompromisní. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 30. Za Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 30. Končím hlasováním. To je přijato. Pozměňovací návrh 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 33. Zahajuji hlasování. 33. Končím. To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 34, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Teď máme kompromisní návrh 4. Hlasujeme o kompromisním návrhu 4. Zahajuji hlasování. Končím. To je přijato tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 43. Zahajuji hlasování. Končím. To je přijato. Teď pozměňovací návrh 45. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 45. Končím. Zamítnuto. 46. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? tak 46 je zamítnuta. Teď pozměňovací návrh 47. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 47. Hlasovali jste všichni? Přijato. 48. to je schváleno. <clears throat> Teď pozměňovací návrh 50. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 50. Končím hlasování. Je to přijato. Teď kompromisní návrh 5. Kompromisní návrh 5. Zahajuji hlasování. Kompromisní návrh 5 je schválen. teď přecházíme k pozměňovacímu návrhu 57. 57. Padesát sedm. To už ještě jednou. Teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 57. 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 57 je přijata. Teď 58. Hlasujeme o 58. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 58 je tedy zamítnut. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 61. Hlasování zahájeno. Končím hlasování. Přijato. Teď kompromisní návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím. Kompromisní návrh 6 je přijat. Teď se dostávám k 66. Zahajujeme hlasování k pozměňovacímu návrhu 66. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 67. 67. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh kompromisní 7. Hlasování zahájeno. Hlasovali jste všichni? To je schváleno. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 74. Hlasování zahájeno, zahajuji. Myslím si, že můžeme už skončit hlasování k tomuto pozměňovacímu návrhu, je to zamítnuto. Potom 75, pozměňovací návrh 75. Hlasovali všichni o 75 Myslím si, že to bylo schváleno tedy. Teď 76, pozměňovací návrh, zahajuji hlasování 76 76. Hlasovali jste všichni? Teď končím hlasování. To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 77. Zahajuji hlasování k 77. Hlasovali jste všichni k 77. To je zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 78. Hlasovali jste všichni 78. Schváleno. Teď hlasujeme o pozměňovací návrh 79. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování, to je zamítnuto. Pardon, je to přijato, říká pan předseda. Teď 83. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 83. Končím hlasování. To je zamítnuto. Pozměňovací návrh eh, kompromisní 8. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. kompromisní návrh 9. Zahoji hlasování končím. Přijato. Teď kompromisní návrh 10. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 10. Zahoji hlasování. To je přijato. Tím se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromisní návrh 11 byl přijat. teď pozměňovací návrh 107. Zahajuji hlasování. 107. Končím hlasování. To je přijato. 108. Hlasujeme o 108. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 109. Hlasujeme o 109. Zahajuji hlasování. Přijato. Teď 112. Zahajuji hlasování. Je přijat pozměňovací návrh 112. Teď budeme hlasovat o celém tomto návrhu, tak jak byl pozměněn. Zahajuji hlasování. Končím. Můžeme poblahopřát eh, zpravodaji eh, Kolesku. Eh, zpravodaj skutečně si zaslouží naše, blahopřá, naše blahopřání. A dále na programu máme Kolegové, Colleghi, abbiamo un altro punto. Ultimo punto della giornata. Pardon, máme ještě jeden bod před sebou a to je, jak jsem vám ostatně již říkal na začátku, ten bod desátý, který se týká geneticky modifikovaných organismů, byl přehozen na odpoledne, aby navrhovatel mohl být u toho. Takže teď jdeme přímo k bodu 11. Týká se to zemědělství Evropské unie a mezinárodního obchodu. Jorgos Papastamkos, pan zpravodaj, je tady, čili kolegové, rád bych vám připomněl, jak víte, existuje celá řada mezinárodních dohod eh, o obchodu a o liberalizaci obchodu v oblasti zemědělské produkce tyto dohody měly obrovský dopad na situaci v Evropské unii. Proto si myslím, že vaše pozornost, kterou budeme věnovat této otázce, je mimořádně důležitá. Souvisí to s takovými otázkami, jako je konkurenceschopnost v Evropě. Nemůžeme ale zapomínat i na otázky sociální politiky a tak dále. Eh, musíme se postarat o to, aby jakékoliv distorze na trhu, jakékoliv deformace by eh, budou odstraněny. To jsou eh, deformace trhu, které vznikají v důsledku toho, že řada aktérů nemá správné informace. Je potřeba ale vycházet z toho, že sice potřebujeme konkurenceschopnost, ale také potřebujeme zachovávat to, čemu říkáme podmínky dobré eh, konkurence. Chtěl bych eh, poděkovat eh, panu Papasamkosovi, zpravodaji, za velice dobrou práci, kterou odvedl. Je tady také paní Kristof, která je zpravodajkou z výboru pro obchod. Ona je, tento výbor je také Eh, příslušný. Takže nejprve dám slovo panu Babastamkosovi, eh, aby nám řekl, jak vypadá situace teď. Děkuji, pane předsedo. Naprosto souhlasím s tím, co jste uvedl na úvod, protože to eh, velice dobře popsalo význam této problematiky. Chtěl bych poděkovat kolegům za pozměňovací návrhy, které předložili. Máme jich 127 celkem. Dále konstatuji, že dochází k zbližování stanovisek v těch hlavních otázkách a já jsem tedy předložil kompromisní návrhy, také návrhy, které spojují několik pozměňovacích návrhů, tak abychom mohli vyslat silný politický signál. Chtěl bych se zmínit o některých pozměňovacích návrzích, které zavádějí nové prvky do textu. A budu hovořit tedy o pozměňovacích návrzích, s kterými souhlasím. Ocituji pozměňovací návrhy, které bezvýhradně podporuji. Jedná se o pozměňovací návrhy, které se týkají nezbytnosti odškodňovat eh, zemědělce z Evropské unie v souvislosti s dohodami, které byly uzavřeny s třetími zeměmi. Také je tady pozměňovací návrh, který se týká dopadu těchto dohod na velmi vzdálené regiony. Dále jsou tu pozměňovací návrhy, které požadují na komisi, aby nezbytným způsobem upravila existující systémy z hlediska uplatnitelného práva na oblast ovoce a zeleniny a také, aby upravila otázky, které se stahují na Maroko. Pak jsou tady pozměňovací návrhy, které se dotýkají banánové problematiky. Je tady také návrh, který se týká preferenčních plateb Pakistánu v podobě humanitární pomoci. V oblasti bioetanolu máme také návrhy. To je otázka, kterou diskutuje výbor INTA. Je tady pozměňovací návrh, který souvisí s tímto problémem a také se symetrickými koncesemi, které se týkají dohod o volném obchodu, jež byly uzavřeny se zeměmi, které mají produkční a exportní kapacity v oblasti zemědělství. Dále jsou zde dvě, pardon, dva pozměňovací návrhy, které byly předloženy 16 kolegy jsou to návrhy, které se eh, týkají eh, tabákových přísad a dále. Jsou zde návrhy, kde se požaduje na komisi, aby využila existujících nástrojů ve v rámci VTO a upravila otázku překážek neodůvodněných překážek pro obchod, překážek, které jsou vytvářeny třetími zeměmi a brání dovozu výrobků z EU. Dále jsou zde pozměňovací návrhy, které zdůrazňují pozitivní dopady dohody EU Jižní Korea. A dále jsou zde návrhy, které vyjadřují znepokojení v souvislosti s vyjednáváním mezi EU a Kanadou to je otázka, kterou zmínila paní Jegle. Dále je zde další důležitý problém a ten se týká norem. a specifikací, které by se měly uplatňovat na výrobky, které jsou dováženy do Evropské unie. Já hovořím o tom, že je nutné přijímat eh, opatření ekvivalence. Někteří kolegové dále ve svých návrzích požadují, abychom prosadili požadavky, které by byly stejné a týkaly by se sociálních a environmentálních norem a týkaly by se také dobrých životních podmínek zvířat. To jsou jenom některé příklady. Myslím si, že bychom měli hovořit o spíše ekvivalentních než identických a stejných normách, protože není možné v praxi uplatňovat naprosto stejné normy, takže ekvivalentní normy je správný výraz. Takže později předložím návrh, kde se objeví všechny tyto pozměňovací podněty. Pane předsedo, Zde se uplatňuje takzvaná posílená spolupráce v rámci výboru INTA. Je to článek 50, to znamená AGRI spolupracuje s INTA. Zpráva bude odhlasována dnes v rámci zasedání INTA a my se vrátíme a pře- převezmeme stanoviska INTA, která se budou týkat eh, kompetencí tohoto výboru. Na závěr bych chtěl poděkovat kolegům za jejich příspěvky. Chtěl bych jim poděkovat za početné pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Tyto pozměňovací návrhy byly naprosto pozitivní a umožňují zlepšit text. Děkuji za tuto vynikající práci, říká pan předseda. Čekáme na příchod paní Kristaum, která ještě nedorazila, není tady s námi. Je eh, navrhovatelkou pro stanovisko výboru pro mezinárodní obchod. Než dorazí, zahájím diskuzi otázkám, které zde nastínil pan Papa Stamkos a slovo dávám panu Mato. Děkuji. Velice stručně bych nejdříve chtěl poděkovat panu Papa Stamkosovi. Myslím, že je to dobrá zpráva, problematika je obtížná. Je to zpráva, která by měla zohlednit velice odlišná stanoviska. Někdy jsem byl velmi kritický ohledně dohod o volném obchodu, a také jsem kritizoval náklady na uzavírání těchto dohod o volném obchodu v neprospěch některých odvětví. V konkrétním případě jde o zemědělské odvětví. Takže je tady ještě mnoho otázek, které se mohou vyřešit. Je to zásadní problém. A ten spočívá v tom, že pokud neprobíhá kvalitní vyjednování, je nutné zajistit odškodňování. Proto je lepší zkvalitnit vyjednávací proces, než eh, rozhodovat o očkodnění, které je následné po uzavření dohod. EPP poukázala na některé aspekty, které se týkají zvláště velmi vzdálených regionů, zvláště v souvislosti s produkcí banánů. Potřebujeme dobré vyjednávání a pokud výsledky vyjednávacího procesu nejsou uspokojivé, tak potřebujeme zajistit odškodnění. Rádi bychom pokročili dále v tomto ohledu v našich pozměňovacích návrzích a chceme také říci, že v budoucnosti dohody o volném obchodu a obchodní dohody vůbec by měly zohlednit specifikum velmi vzdálených regionů a zvláště zemědělského odvětví. Škody, které mohou vzniknout z uzavírání těchto dohod v některých odvětví, tyto škody pak si vyžadují eh, odškodňování. Proto jsme předložili kompromisní eh, návrh, který mi připadá kvalitní, i když bychom si byli přáli Eh, jak si jít ještě dále. Musíme také si uvědomit, že Lisabonská smlouva je jednoznačná z hlediska velmi vzdálených regionů. Je nutné zohlednit jejich specifické postavení z hlediska naší práce. To je vše, co jsem chtěla říci. Děkuji, pane Mato. Bylo to velice jasné, co jste řekl. Ostatně to podporuje to, co řekl pan Papastamkos, paní Naires. I já bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji za tuto vynikající práci. A co se týče pozměňovacích návrhů, tady skutečně byla velká potřeba prodiskutovat tyto záležitosti. My bychom neměli zapomenout na to, že poměry ve VTO se změnily. Máme mnoho mladých ekonomik, které mají velký potenciál a vyvíjejí velký tluk, tlak na VTO. Proto je důležité, aby zemědělské zájmy byly zohledněny při tomto vyjednávání. A je také důležité, aby parlament a zvláště Agri eh, vyvíjel vliv, protože my zastupujeme eh, právě zemědělské odvětví. A je také důležité, abychom jaksi dokázali odhadovat uzavírání těchto dohod ještě dříve, než jsou tyto dohody uzavřeny. Ale nemůžeme zase říci, že se chceme úplně uzavřít této skutečnosti. Nesmíme zapomenout na to, že je tady spousta mladých ekonomik, které mají velký vliv a pokud bychom tady vytvořili určitou blokádu, tak bychom prohráli a přišli bychom o ten náš vliv, který zatím máme. Proto musíme jednat. Nesmíme tady vytvářet blokující situaci. Musíme klást důraz na dodržování norem Eh, nemůžeme tady eh, se uzavírat pod záminkou absolutního zdůrazňování našich norem. Tady musíme velmi pečlivě zvážit, jak je možné udržet vysoké normy z hlediska našeho trhu a zároveň jak si nepřijít o eh, tržní zakázky z hlediska našich zemědělců. Děkuji. Pan Rodus bude hovořit. A ah, paní. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji za jeho zprávu a chtěla bych poděkovat kolegům a kolegyním, kteří předložili početné pozměňovací návrhy. Já si myslím, že je důležité, tak jak to již poznamenal zpravodaj, zajišťovat konzistentnost mezi jednotlivými politickými oblastmi Zemědělský sektor, tak jak bylo opakováno několikrát, musí eh, být zohledněn v tomto vyjednování a nesmí to být odvětví, které je poznamenáno největšími ústupky, tak abychom zajistili lepší přístup k trhu. Tady zůstává zásadní otázka. My musíme zajistit eh, jaksi férový obchod musí být férový jak pro zemědělce v EU, tak pro třetí státy. Myslím si, že je velice důležité, že vyjednávání VTO postupuje směrem k úspěšnému završení. Bilaterální dohody nejsou eh, vhodné podle mého názoru pro mezinárodní obchod. Evropská unie musí eh, od, jaksi odstranit veškeré eh, subvence tak, aby se zabránilo porušování hospodářské soutěže z hlediska třetích států. Lokální a mezinárodní struktury nesmí být negativně ovlivňovány, protože tyto struktury mají velký podíl na tomto mezinárodním obchodu. Na druhé straně musíme vycházet z toho, že je zcela samozřejmé, že produkty, které jsou dováženy z třetích států do Evropské unie, musí odpovídat stejným normám jako produkty, které jsou eh, vyráběny v EU. Není možné, aby evropští výrobci při výrobě svých výrobků naplňovali vysoké standardy, které jsou spojeny s vysokými výrobními náklady a aby tyto normy nebyly dodržovány při dovozu výrobku z jiných zemí které eh, budou pak vyráběny za výhodnějších eh, podmínek. Musíme stanovovat eh, vysoké normy. To je důležité nejenom pro zemědělské výrobce, ale je to důležité také z hlediska evropských spotřebitelů, kteří chtějí mít kvalitní výrobky. Musíme se postarat o to, abychom zohledňovali eh, ochranu eh, životního prostředí, přírody, abychom zohledňovali také požadavky spotřebitelů. Vyjednávání VTO musí vyřešit tyto problémy. Jedním z našich cílů musí být eh, úspěšně završit jednání z Doha a jednání v rámci VTO. Děkuji mnohokrát. Děkuji, bylo to jasné. Paní Jegle. Děkuji, pane předsedo, a srdečné díky kolegovi, zpravodaji. Připojuji se k díkům předřečníků. Podle mého názoru máme dva partnery, kteří s námi jednají. Jednak jsou to státy v tomto světě, především se jedná o bilaterální dohody, to uzavírají tyto bilaterální dohody a tady samozřejmě komise jedná a rada, především komise. Na druhé straně tady máme požadavek na vyjasnění interních záležitostí. To řešíme v rámci INTA a AGRI. Já jsem včera již na výboře zaslechla diskuzi ohledně těchto bilaterálních dohod a také se tam řešilo, jakým způsobem přimět partnery, aby přistoupili zavčas na toto jednání. Když se podívám na otázku Kanady, tam eh, delegace řeší toto každý den a popravdě řečeno zemědělské otázky tam byly již projednány. Samozřejmě je to to poslední a nejdůležitější téma, to všichni víme, ale v konečném efektu musíme mít situaci win-win. A e, to by mělo být konečným výsledkem. Musíme mluvit o našich normách. To pan Mato již tady uvedl. Je tady možnost říci, dobře, evropské normy jsou úžasné, my máme jiné normy, tak je nutné toto nějakým způsobem vyvážit. Samozřejmě, že musíme sledovat náš cíl. Není možné, aby tady byl jakýsi segment obchodu, který by stanovil určité požadavky z hlediska exportu a na druhé straně, aby se říkalo, eh, v zemědělské oblasti je nutné uspokojovat požadavky evropských zemědělců. To nemůže být základem vyjednání. Co se týče odbourání vývozních eh, jaksi náhrad, já si myslím, že dlouhodobě bychom je měli totálně zrušit. To už jsme chtěli dlouho a je mnoho pozměňovacích návrhů v tomto druhu ale nesmí to být jednosměrné. Není možné, abychom podporovali stále méně naše zemědělce a na druhé straně vidím například v USA nebo v jiných eh, státech, že jsou zemědělci stále výrazně podporovány. A to musí být náš požadavek. Včas je nutné propojit toto jednání s našimi zájmy a s našimi požadavky. Proto bych chtěla velice srdečně poděkovat těm, kteří pracují na těchto otázkách. Jde o to, abychom v předstihu byli schopni formulovat naše stanovisko, které bychom potom zohledňovali, protože v konečném efektu eh, parlament nemá možnost po rozhodnutí ohledně těchto eh, bilaterálních dohod něco změnit. Platí to pro Jižní Koreu, pro Mercosur, platí to také pro Kanadu. Samozřejmě můžeme říci, každá ta jednotlivá dohoda nepředstavuje příliš velký podíl, ale je jich několik a pokud je tady sečteme, je to přece jenom velký podíl. A naším úkolem je tedy pracovat na těchto otázkách a myslím si, že na základě našich pozměňovacích návrhů budeme moci předložit velmi kvalitní zprávu a srdečné díky za tuto zprávu. E, pan místo předseda bude hovořit. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Papastankosovi. Chci mu poděkovat za, podle mého názoru, dobrý začátek něčeho, co bude v samém závěru velmi důležité. A já myslím, že situace je vážnější a vážnější, protože bilaterálních dohod přibývá a jak už říkal pan Jegl, zdá se, že jednotlivě to nejsou nebezpečné záležitosti, ale já myslím, že bychom se měli zaměřit na to a opravdu se soustředit na to, abychom dosáhli globální dohody, kterou bude možné efektivně používat. Teď se to jeví jako složitá věc, Máme zde dohodu s Mercosurem, ale já si myslím, že na těchto jednotlivých dohodách opravdu tratíme a to takže stále víc. Dovolte mi říct něco, co je podle mého názoru velmi důležité. Já si myslím, že Evropská unie by měla být štědrá a měla by se chovat solidárně v oblasti zemědělství. Třeba v Africe. Africký kontinent v tuto chvíli opravdu směruje špatným směrem. A my jsme nejbližší a nejbohatší soused. A měli bychom tedy být opatrní. Neměli bychom to nechat jen tak plynout. Měli bychom udělat maximum pro to, abychom budovali obchodní a zemědělskou politiku, která se bude opírat o základní princip naší štědrosti. A pokud jde o ty jednotlivé dohody a otázku, zda to jde přes VTO, anebo jsou to přímo jenom bilaterální dohody, tak tohle je téma, které je mi velice blízké. Samozřejmě je to vždy o péči a blahobytu. A já si myslím, že v našem volebním období bychom měli udělat víc maximum pro to, abychom se zasazovali o dobré podmínky zvířat. Zde existuje úplně nová architektura, na které můžeme dál stavět. Měli bychom se dál zamýšlet nad tím, co si myslíme o etických principech, morálce a tak dále. To je jedna věc, ale Dále ještě je zde potřeba mít nějaký vědecký podklad, s nímž budeme schopni pracovat. Jedině tak se nám podaří zajistit skutečně efektivní ochranu zvířat a zajištění podmínek zvířat v mezinárodním kontextu, protože jinak to vypadá úplně lacině, když pořád jenom hovoříme o evropském kontextu, stále ještě hovoříme jenom o našich prasatech, krávách a podobně, kde se chlubíme tím, jak nám to jde dobře. Ale v globálním kontextu je třeba pečovat o to, aby ty podmínky byly jasně navázány na otázku zdravotnictví, na otázku našeho zamyšlení se nad budoucností. Ty pravidla by měla být přísnější. To je to, co od toho požadujeme. Chceme globální mezinárodní dohodu, Chceme prosazovat princip solidarity s nejchudšími lidmi na světě, to je druhá věc. A třetí věc je, že je potřeba přistoupit k vytvoření společné legislativy, která bude taková, že ji bude možné prosadit se vší vážností v mezinárodním měřítku. Děkuji. Děkuji vám, pane místo předsedo a pan kolega Jár a potom paní McGuinness. Děkuji mnohokrát, děkuji také zpravodaji za tuto zprávu, která je mimořádně důležitá podle mého názoru. Já bych chtěl učinit několik připomínek, protože myslím si, že pozměnci návrhy jdou správným směrem. Férový obchod, ano, a uzavírat co možná nejlepší dohody v rámci VTO. Samozřejmě bilaterální řešení je to druhé, tedy méně dobré řešení. Myslím si, že se musíme stále eh, snažit dosahovat pokud možno světových eh, dohod. Další připomínka. Myslím si, že nejlepší dohody jsou dohody, které mm, nevyžadují žádnou kompenzaci. A tady je nutné tedy dále pokračovat, také zapojovat do této práce agry Evropského parlamentu v rámci těchto dohod Samozřejmě, že někteří pak dostávají květiny za toto vyjednávání a jiní potom očkodňování, takže zase se to vrací k nám a my musíme vlastně eh, řešit otázky kompenzování těchto zemědělců. Samozřejmě, že v novinách se píše o těchto kompenzacích a mm, je to otázka, která souvisí s tím, že nejlepší by bylo mít dohody, které by nevyžadovaly žádné kompenzace zemědělců. Druhá připomínka. Hovořilo se o určitých nevýhodách, které mohou vyvěrat z těchto dohod. Pak v takovém případě je nutné kompenzace zajistit. A za třetí, je správné si uvědomit, že pokud jsou dováženy zemědělské produkty, tak bychom měli trvat na stejných požadavcích z hlediska norem, tak jak by byly vyráběny v EU. Samozřejmě, že v Evropské unii musíme také dále dohlížet na vznik nových norem a nových požadavků. A musíme dohlížet nad tím, zda toto celosvětově může fungovat. Tady vypadá, že občas se tady objevují určité rozpory. My nejsme nějakým ostrovkem, máme dopad na další části světa a tak by to mělo i fungovat z hlediska norem. Měli bychom se také informovat o tom, co je produkováno z hlediska normativy v jiných státech. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Asi také poděkovat zpravodaje, panu Papastankosovi, za tuto zprávu. Mám zde konkrétní pozměňovací návrh. Já doufám, že ho budete moci vzít v potaz. Je to dopadová studie. Máme zde velmi globální a zastaralou zprávu komise. Já si myslím, že potřebujeme něco nového, něco, co bude specificky orientováno na uh, tento sektor, zvláště sektor skotu. A potom náhrady. Náhrady jsme řešili v souvislosti s cukrem. A pak se řešilo, jestli mohou ještě pěstovat cukrovou třtinu. A náhrada byla něco jako e, sladká tabletka s hrozivým pocitem chuti poté, protože se to dotkne některých podniků, některých části sektoru. A řekněme si to na rovinu. Já se podílím za zemědělský výbor na zpracování rozpočtu a říkám si, kde ty náhrady vezmeme, když jsou ty úspory takové, jaké jsou a tak tvrdě byl omezen náš rozpočet. To je další věc. Potom za třetí je zde politická nutnost, aby Evropská unie se chovala seriózně k bezpečnosti potravin. My jsme o bezpečnosti potravin hlasovali, já jsem s většinou toho spokojená pamatujte ale, že zde je situace, kdy pokud budeme spolehat na výrobce z třetí zemí, tak se může snadno stát, že přestanou vyvážet a my se odstneme v problematické situaci. Já opět budu hovořit o cukru. Potravinářský průmysl nemůže dostat eh, objem a kvalitu cukru, který potřebuje od nikoho. Nemá to zajištěno teď a nebude to mít ani v dalším roce, takže je zde opravdu vážná otázka zajištění bezpečnosti dodávek potravin. A poslední připomínka. Chci trochu apelovat na vaši pozornost. Hovoříme zde o podmínkách zvířat a já naprosto akceptuji, co říkal pan Pols na toto téma. Nemyslím si, že by evropský spotřebitel byl na té vysoké úrovni tak znepokojen, jako my někde říkáme, že je. Já myslím, že nasloucháme hodně těm, kteří zastupují lobby zvířat. Nejsou to ti, kteří by eh, odráželi představy spotřebitelů. Spotřebitelé řeší nižší příjem a podobně. A já myslím, že tohle eh, je jenom velmi hlasitě zdůrazňováno některými. A my se zde odstneme v chronické situaci v Evropské unii. Já jsem nebyla v Evropském parlamentu, když se zde hlasovalo o zákazu určitých kleci a podobně. Já bych bývala, kdybych tady byla, hlasovala proti, protože systém funguje. Máme vejce, které odpovídají kvalitativně a cenově jsou dostupná. Teď budeme investovat v Evropské unii miliardy na to, abychom splnili podmínky zvířat podle naší legislativy. Ani se nám nepodaří dodržet termín. Německý kolega ví, co se stalo v této oblasti u nich. Zaváděly se tyto podmínky, Německo to eh, zavádělo včas a výroba klesla a výroba v klecích to převálcovala. Musíme si uvědomit, že Evropa zde se ocitá v krizi a my bychom je mohli opravdu ještě prohloubit. Já neslyším od našich spotřebitelů, že by říkali, musíme být opatrnější a opatrnější. Musíme být opatrní, ale rozumně opatrní. Vyvážíme naši potravinářskou výrobu, protože se zahlcujeme předpisy a nařízeními a já si myslím, že našim spotřebitelům o tyhle přísné předpisy a nařízení vůbec nejde. Děkuji. Eh, děkuji, paní McGuinness. Pan Desna, prosím. Mnohokrát děkuji, paní, pane předsedo. Já jsem rád, že kolega papastamkos vypracoval tuto zprávu. Děkuji Georgiosovi protože on je velmi obeznalý s touto věcí, nebudu ty věci opakovat, ale chci něco zdůraznit. Podporuji všechny ty, kteří volali potom, aby proveditelnost byla vždy důležitým principem. Souhlasím s těmi, kteří o tom hovořili a myslím si, že by bylo mnohem lepší, kdyby se pokračovalo ve vyjednání mm, z Doha a abychom řešili tyto otázky přes VTO než v rámci bilaterálních dohod. Podle mého názoru eh, EU spíše ztrácí v případě bilaterálních dohod, než když se tato otázka řeší přes VTO. Chtěl bych trošku protiřečit těm, kteří hovořili o velkorysosti vůči Africe. My jsme velkorysí. Víte, že s výjimkou zbraní africké země mohou dovážet cokoliv do EU. A my již nyní 90 afrických exportovaných zemědělských produktů odebíráme. To neznamená, že bychom se nějakým způsobem uzavírali vůči Africe. Naopak, my jsme tím regionem, který vykazuje největší solidaritu vůči Africe. A když jsou velké problémy v Africe, jako například v Zimbabwe, tak e, je pravda, že tady byla diktatura e, a e, došlo k hladomoru. Mm, I tady jsme byli solidární a obávám se, že v dalších deseti letech budeme konfrontováni s takovými problémy. Kompromisy nemůžeme přijmout z hlediska nezávadnosti potravin. Tady podporuji kolegy kteří předložili pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Zde musíme jednat velmi, velmi tvrdě. Nebylo by logické, abychom zde měli rostlino-ochranářské normy v EU, abychom chránili zájmy spotřebitelů a připouštěli produkty, které by e, byly dováženy ze zemí, kde tato rostlino-ochranářská politika neexistuje musíme v tomto smyslu prosazovat požadavek kvality. Budeme mít eh, menší požadavky v otázkách celní problematiky, ale co se týče nezávadnosti potravin, zde nemůžeme ustupovat a je nutné, aby tyto produkty odpovídaly našim normám. To se musí uplatňovat na potraviny zvláště. Co se týče ochrany a dobrých životních podmínek zvířat, tak musím říci, že někdy nemám příliš velkou důvěru v některé organizace, které chrání zvířata. 20, pro, 20 let se například hovořilo o dopravě, přepravě zvířat v Libanonu. Teď toto téma bylo ukončeno, zvířata například se převážejí v Brazílii a v dalších zemích a nejsem si, že by se tam eh, dodržovaly stejné normy z hlediska převozu zvířat, ale já těmto organizacím, které se tím zabývají, nevěřím. Myslím si, že ztratili kredibilitu. A i zde musíme se podívat na tato bolavá místa. Myslím si, že není vhodné, aby my jsme měli tyto normy a stejné požadavky pak nejsou požadovány jinde. Přeji kolegovi Papastam Kosovi, aby úspěšně uzavřel tuto zprávu ve prospěch zemědělství. Tak, herdes nu Děkuji vám, pane Desse a pan Nikolson, prosím. Děkuji paní předsedkyně. To je velmi důležité téma, které se teď řeší. A já jsem měl velkou radost toho, že zde proběhla tato debata. Děkuji panu Papastamkosovi za vynikající zprávu. Já si myslím, že se ubírá správným směrem. Myslím, že si všichni musíme uvědomit, že do okamžiku, kdy bude dohoda VTO tak prostě budou probíhat bilaterální debaty. A zda to bude lepší, až bude dohoda VTO a všichni se k ní připojíme, nebo jestli se rozhodneme tyto věci pojmout samostatně v rámci Evropské unie a v rámci regionu, tak to je otázka. A je to diskutabilní. Bilaterální obchod může být dobrý, pokud se jednání ubírají slibně, ale teď slibně pro koho? A já musím říci, že podle mého názoru to v zemědělství nekončí často slibně. A zemědělci jsou často obětí těch, kteří vyjednávají. A já, tohle je zkušenost má a zkušenost mnoha dalších. Zemědělci často zaplatí tu nejvyšší cenu za takzvaně lepší zboží. My si musíme třeba vzpomenout na debatu o skotu v Brazílii, kde se řešily ty dohody, řešilo se, co to přinese, co to nepřinese od té doby, ale situace pokročila, já to chápu, takže teď jsou brazilské ceny stejné jako ceny v Evropské unii, takže tohle se od té doby dramaticky změnilo. Jinými slovy, nic ne, nezůstává stabilní, všechno se mění. To je ta potíž. Další oblast, která mě opravdu znepokojuje, jsou ty standardy. A je to export do Evropské unie. Tady je potřeba zachovat stejné standardy. Například automobily u těch je to dáno. Proč by to mělo být jiné u potraven? Ty podmínky musí být stejné jako ty, co se uplatní v Evropské unii. A já myslím, že to je potřeba říci jasně těm vyjednavačům. Pokud překročí danou linii, tak prostě budou existovat proti nim námitky. Tohle je třeba říci na samém počátku. Pokud se nesplní to, co se splnit má, tak to prostě neprojde. A nyní k tomu, co říkala paní McGuinness. Ona naznačila velmi zajímavé téma další diskuze. A nepochybně je zajímavé to poslouchat a kolegyně má pravdu. Určitě bychom mohli zajít dál, nejenom podmínky zvířat, ale je zde ještě otázka životního prostředí. Máme byrokracii a potom máme to, co nám stěžuje život, co se týče eh, životního prostředí. A v rámci společné zemědělské politiky pět tisíc lidí protestovalo a tvrdilo, že bychom to měli dělat jinak. Pět tisíc lidí, to jsou aktivisti a my najednou vyskočíme ze židlí a půjdeme dělat to, o co žádají, no to se na mě nezlobte. Jak říkala kolegyně, spousta lidí si nemůže potraviny vůbec koupit, na to, aby měla takovéto úvahy. Ale jsou zde také problémy, že my za ty roky jsme přijali celou spoustu předpisů. My jsme odhlasovali ty předpisy a teď to musíme provádět a realizovat v praxi. No a Otázka je, co bude v roce 2020. Bude 83 milionů vajec a pokud to všechno přijmeme, to, co, o čem se zde hovoří, tak ty vejce budeme muset zničit. Přitom lidi hladoví, oni by hrozně rádi ty vejce dostali a potom přijde komise a řekne, no vy jste ale zlobivý, my vám tady najdeme někde pět tisíc euro, no tak to se nezlobte, ale to nejde, to nestačí, protože my jsme slyšeli od řady kolegů z Německa a tak dále, že už tu legislativu přijali a nejde po ně žádat, aby za to zaplatili, protože to jsou lidi, kteří dodržovali pravidla, přijali to včas a udělali to dřív než kdokoliv jiný, kdokoliv další, byli první. Takže takhle to nejde. My potřebujeme se přizpůsobit přizpůsobit nové realitě. Musíme si uvědomit, jakým směrem se ubíráme a to je ta velká výzva. A já myslím, že těch debat bude probíhat na toto téma ještě spousta. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji k poslanci Nicholsonovi. Teď pan Petra Nevis. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych pouze chtěla nám všem připomenout eh, to, co zde bylo řečeno o těch konkrétních a eh, účinných metodách, tak eh, abychom měli spravedlivější pravidla hospodářské soutěže pro eh, producenty zde v Evropě ve srovnání eh, s zemědělci ve třetích zemích. Hovořili jsme tady o určitých otázkách, které souvisejí s blaho eh, s tím, jak se zachází se zvířatami, se zvířaty měli bychom teď hovořit také o určitých standardech pro evropské producenty. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že tato pravidla nejsou respektována jinými producenty, kteří exportují své produkty do Evropské unie. Takže bych pouze chtěla zopakovat, co zde bylo již řečeno všemi kolegy přede mnou. Kromě toho ale bych vám chtěla ještě připomenout, že musíme i nadále tlačit na Evropskou komisi, nemůžeme přistoupit na to, že aby se potraviny staly jakousi měnou Eh, měnou, kterou vyměňujeme za celou řadu mezinárodních dohod, protože myslím si, že to je taková rakovina, která se šíří a která má negativní dopad na naše hospodářství. Jak eh, bylo správně zde poznamenáno, všechny tyto faktory mají zcela konkrétní dopad eh, hlavně na ty nejvzdálenější oblasti, kde zemědělství je poměrně omezené eh, v důsledku malého prostoru a kde to takže si myslím, že se jedná skutečně o zemědělskou produkci, která se velice těžko, obtížně řídí. Eh, přesto i nadále se o těchto věcech podepisují další a další dohody. Další aspekt potom, kromě těch, o kterých jsme se již zmínili, eh, je toto. Já bych chtěla, já bych chtěla poděkovat panu Papastankusovi za jeho skvělou zprávu e, protože e, myslím si, že ta zpráva je se většině velice relevantní, ale přesto si myslím, že bychom potřebovali daleko širší e, vizi. Myslím si, že také naše akce by měly být daleko lépe organizovány, lépe koordinovány. Nemůžeme i nadále Eh, jednat pouze na bázi jednotlivého sektoru eh, odděleně. Eh, je potřeba, abychom se dívali na všechny otázky, které souvisejí se zemědělstvím jakýmsi propojeným způsobem a je potřeba, abychom vždy tyto věci měli na paměti od samého začátku do konce celého cyklu. Jestliže hovoříme teď také o zemědělské politice do roku 2020, je potřeba, abychom všechny tyto myšlenky zohlednili. Podíváme-li se na sdělení komise, tak je zcela jasné, že tady se vůbec nic neříká o tržních opatřeních, o, trž, o opatřeních, která souvisejí s mezinárodním obchodem. Všichni máme báječné úmysly, e, hovoří se eh, i ve sdělení obrovské o všech těch různých akcích, ale pokud se na to podíváte trošičku podrobněji, tak vlastně máme tedy tu společnou e, zemědělskou politiku, která pouze je zaměřena jaksi odsud dále, ale e, otázkou je, jestli se nám podaří e, mít skutečně udržitelné zemědělství. Myslím si, že je potřeba s těmto otázkám věnovat na úrovni obchodu, na úrovni mezinárodních trhů. A to jsou všechno aspekty, které eh, úplně chybí v tom sdělení eh, komise, pokud eh, tam konkrétně hovoří o cílech pro rok 2020. Takže tato zpráva je mimořádně relevantní. Děkuji. Teď pan má slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ano, ano, já naprosto souhlasím s tím, co říká paní McGinnisová, také s panem Nicholsonem. E, to jsou všechno velice relevantní věci. Já mám eh, trošičku takovou problemo, takovou, takový problém související s prosazováním těchto věcí. Je fajn, že Argentinci a Brazilci všichni říkají, ano, oni se postarají o to, že všechno se bude produkovat podle standardů, které platí v Evropě, ať už se to jedná o e, eh, zachránit ze, ze zvířat a tak dále. A, pak říkají, přijďte se na to podívat, jak to máme. E, Eh, v Argentíně a potom delegace zelených a mám to, eh, myslím to v obou těch eh, smyslech slova, pak delegace zelených, potom cestuje do Argentíny, jsou tam ubytováni v krásném hotelu, potom je vezmou na, do toho krásného zemědělského podniku, kde je všechno báječné. Ale tam se dělá jenom malý zlomek práce, většina se provádí 400 kilometrů někde ve vnitrozemí, kde nikdo se nezabývá úrovní používaného špat, eh, čpavku a tak dále a tak dále. Myslím si, že eh, nemůžeme eh, se podívat například jenom na nějakou mrtvolu třeba nějakého býka, který už byl eh, bourán na, statka, na jatkách, nemůžeme si říct, tomu se dostalo velice dobré ochování. To zkrátka nestačí. Já nevím, jestli bych eh, neměl já sám také se zúčastnit takovéto delegace a trvat si na tom, že chci, aby mě vzali někam jinam, než na ty jemi vytipovaná místa. Takže myslím si, že to je také důležité mít na paměti. Děkuji. Tak, Agnew. Och nu ger jag ordet till herr Dantin. Děkuji, paní předsedkyně. Já konstatuji, že mám velký handicap, protože já jsem se nemohla účastnit takových cest, jak byly vtipně popsány předchozím řečníkem, ale to nevadí. Já jsem dobrým čtenářem. Chtěl bych eh, jaksi mm, uvítat tu práci, kterou provedl náš kolega pan Papastamkos. Stamkos byla to práce, na které spolupracoval s námi všemi. A stanovisko, které vyjadřuje, a také pozměvací návrhy, které zohlední, docela přesně odrážejí stanovisko našeho agry po dobu 18 měsíců. Moje starost se spíše týká parlamentu než Argentíny nebo Brazílie. Jak zajistit, aby všichni naši kolegové pochopili, že rozvoj dalších ekonomických odvětví nemůže probíhat na úkor zásadního odvětví pro výživu obyvatelstva. My jsme především výrobci pro nás sami. A samozřejmě musíme eh, nejenom ochránit naše místo na světovém trhu, ale musíme také zajistit potravinářskou nezávislost Evropské unie a nesmíme dopustit znehodnocení tohoto modelu. Já si pamatuji na projev komisaře odpovědného za obchod, nevím, jestli to bylo ve Štrasburku nebo v Bruselu, kde řekl, naše stížnosti nejsou relevantní, protože budeme kompenzovat. Já myslím, že je důležité, aby výbor Agri a parlament připomněl panu komisaři, že nemůžeme vždy kompenzovat. Samozřejmě můžeme odškodnit určité méně závažné škody. Ale když se jedná o skutečnou substituci celé produkce, a pokud ta produkce vlastně je zničena v míře 50%, tak my nemáme finanční kapacitu v EU na to, abychom odškodnili tyto vysoké škody. Myslím si, že tento signál musí pochopit všichni naši kolegové, z kterých se skládá tento parlament. A myslím si, že můžeme tady také spoléhat na podporu komisaře zemědělství. Je nutné, aby komise pochopila jednou provždy, že tyto oběti spochybňují nejenom naše místo na světovém trhu, ale vlastně je obětována celá evropská zemědělská politika. Tak, Herr eh, Dantin, Děkuji, děkuji, pan Dontele. Pan Danelli je zatím poslední, koho mám na seznamu. Po něm eh, potom dám slovo komisi, aby její zástupce nám k tomu něco řekl. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl pogratulovat kolegovi Orgosovi a všem těm, kteří eh, spolupracovali na přípravě této zprávy, která je mimořádně složitá. Myslím si, že je zcela jasné, a také to všichni tak přijímáme. Ehm, hlavně pak eh, levá strana parlamentu, že bychom měli vždy vyjadřit eh, solidaritu a podporu a eh, vůči lidem ve třetích zemích a hlavně těm, kteří čelí problémům v Africe. Na druhé straně se obávám, že v rámci těch bilaterálních dohod nebo v rámci Světové obchodní organizace vlastně eh, snižujeme ceny ve jménu této solidarity, ale děláme to také velice často z cynických a pokryteckých důvodů kdy ty slevy nabízíme například na produkty, které souvisejí přímo s bezpečností eh, dodávek potravin a také nezávadností potravin a e, také to souvisí s tím, že velice často ty výrobní procesy jsou skutečně neudržitelné. To je všechno na, e, za cenu e, nebo na úkor spotřebitelů. A já si myslím, že pokud tyto věci nebudeme brát v úvahu, tak vlastně tím eh, vytváříme podmínky pro nemorální eh, konkurenci pro evropské producenty, kteří v současné době skutečně bojují o život. Myslím si, že bychom se měli těmto otázkám věnovat ještě intenzivněji. Děkuji. Děkuji. Teď eh, dám slovo zástupci komise, panu Sibenosovi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych rád potrhl, eh, jak eh, velký dojem na mě dělá to obrovské množství pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, což ukazuje, že zájem o eh, tuto věc je mimořádně vysoký ve vašem výboru, ale také to ukazuje, jak významný je to předmět. Chtěl bych říct něco o tom, jak v současné době se vyvíjí vnitřní trh, co se týče údajů, které máme k dispozici, které se zabývají obdobím od ledna do září letošního roku. Můžeme už teď odhadovat, že naše eh, vývozy v letošním roce budou skutečně nejvyšší v historii. Myslím si, že se bude jednat o částku vyšší než 80 eh, miliard, eh, což je nárůst o 15 ve srovnání s rokem 2009. Dvě třetiny těchto exportu, tohoto exportu budou konečné výrobky, které mají vysokou hodnotu. Pouze 8,5 budou zboží, které vlastně jsou suroviny, které nebyly vůbec zpracovány v Evropské Evropské unii. Očekáváme, že celková eh, obchodní bilance bude také pozitivní. Pokud toto všechno bude potvrzeno, tak to bude eh, po druhé, poprvé to bylo v roce 2006, kdy budeme mít pozitivní obchodní bilanci, což pouze potvrdí eh, dlouhodobý trend zlepšení naší obchodní bilance. Myslím si, že skutečně se všechno dostává do normálu. Uh po té, co došlo k těm obrovským změnám eh, v cenách eh, zemědělských produktů o eh, v období 2007 až 2009. Také stojí za to si eh, povšimnout toho, že eh, hodnota našeho exportu bude vyšší, než tomu bylo v jednotlivých letech před rokem 2000. Tato kategorie je vůbec nejdynamičtějším segmentem našeho exportu. Dovolte, abych se teď vrátil k návrhu té zprávy a také k některým těm pozměňovacím návrhům. Pokusím se schrnout eh, některé své myšlenky v několika konkrétních kategoriích. To první se týká rovnováhy eh, při uzavírání obchodních eh, eh, dohod jak v rámci zemědělského sektoru, tak i s jinými sektory Chtěl bych, a toto je v odstavci 3, chtěl bych vám také připomenout, že komise v současné době vede jednání se třetími zeměmi na základě eh, těch vyjednávacích směrnic. Tyto směrnice vlastně umožňují komisi, aby dojednala eh, velice dobře vyrovnané a, a srozumitelné dohady, které souvisejí s liberalizací obchodu. Další věc souvisí eh, s aplikací eh, evropských standardů na importované zboží. Ještě jednou bych chtěl říci, že zemědělské produkty, které se dostávají na trh Evropské unie, musí eh, splňovat všechny požadavky, které vycházejí z legislativy Evropské unie. Tyto požadavky se týkají jednak nezávadnosti potravin a také zdraví jak rostlin, tak eh, zvířat. Eh, eh, v současné době nemůžeme na, citrovat trvat na tom, že třetí země mají takové zpracovatelské metody nebo věci související se zacházením se zvířaty, pokud to nejsou mezinárodní standardy, které eh, uznává Světová obchodní organizace. Evropská unie i nadále si trvá na tom, aby se více uznávaly všechny tyto standardy na eh, příslušných mezinárodních fórech. Dovolte, abych trošičku přesněji ještě vyjádřil to, co si myslím. Um, ehm, dohodám SPS eh, vyžaduje takové sanitární, taková sanitární opatření, která se objevují také ve vašich pozměňovacích návrzích, tak jak o tom hovořil ostatně i zpravodaj. Eh, co se týče eh, vícestranných obchodních systémů, tady bych chtěl říci pouze jednu věc o Spojených státech. Jestli je pravda, eh, že v roce 2002 a 2008 Spojené státy se rozhodly jít eh, cestou eh, podpor, které deformují tržní podmínky, tak potom je potřeba si uvědomit, že vlastně se to projevilo na úrovni méně než jedné miliardy. Co se týče té třetí části návrhu zprávy, která se zabývá bilaterálními obchodními vztahy, tady bych chtěl říci následující. Ta první věc eh, se eh, týká toho návrhu zákona kanadského o tabáku. Eh, Tady se jedná o návrh zákona 32 ehm, a společně s dalšími členy eh, Světové obchodní organizace se o této věci hovořilo naposledy eh, na eh, zasedání 30. a 4. listopadu letošního roku, čili komise i nadále bude monitorovat další vývoj v této oblasti. Další věc se týká těch obav, které se projevují v některých těch pozměňovacích návrhech a které, návrzích a které souvisejí s tím, že nemáte dostatečné množství informací o probíhajících jednáních například ve vztahu ke Kanadě. Chtěl bych říci, že eh, výbor INTEF zde v Evropském parlamentu dostává aktualizované zprávy o jednáních, která probíhají, včetně jednání s Kanadou. Chtěl bych zdůraznit, že jsme zatím nezahájili žádná jednání, která by souvisela s celními sazbami. Eh, to se týká opět jednání s Kanady s Kanadou. Další bod, který se zde diskutoval, eh, se týká afrických států. Chtěl bych ještě jednou zopakovat, že země AKT, že s těmito zeměmi máme otevřené hranice, máme eh, s nimi politiku, která nevychází z žádných kvót nebo z žádných celních bariér také v kontextu eh, naší eh, reformy a také v kontextu eh, diskusí o budoucnosti naší politiky. Myslím si, že právě rozvojová politika je jedním z hlavních elementů. Přesto bych chtěl zopakovat ještě jednou, a ostatně to bylo zdůrazněno také v této zprávě, a také o tom hovořili někteří poslanci, naše exportní dotace jsou skutečně na té nejnižší možné úrovni, ale stále opakujeme eh, svým obchodním partnerům ze Světové obchodní organizace, že jsme ochotni úplně odstranit tyto exportní dotace, pokud oni budou ochotni eh, odstranit podobná opatření, která využívají oni, ať už jsou to eh, podpory státních podniků nebo podpory pro, na potravinářskou výrobu. Na závěr bych chtěl říci, že vítám Eh, to, že v řadě poslaneckých návrhů se eh, hovoří o tom, že jsme ochotni diskutovat s vámi jakékoliv, jakékoliv otázky, které souvisejí se současnými mezinárodními jednáními, buď se Světovou obchodní organizací nebo jinými. Děkuji. Děkuji. Děkujeme panu Sebenasovi za komisi. Já tu debatu uzavřu a dám slovo panu Papastankosovi, který to uzavře za celý výbor. Já budu stručný, už je pozdě. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili. Chci jim poděkovat za jejich vystoupení a také za jejich pozměňovací návrhy. A zareagoval bych na to, co řekl zástupce komise. Řekl bych mu, že um, termín odsuzuje, to je velmi jednoduchý výraz, který je eh, jednoznačný v diplomatickém jazyce a i v jazyce institucionálním. Pokud eh, jste v Argentíně nebo v Brazílii, tak si vzpomeňte na ten příklad, který tady před chvílí zazněl. Vzpomeňte si na chování diplomatů a zastoupení komise v třetích zemích. To jsou kanceláře, které stojí mnoho peněz eh, daňových eh, poplatníků. Je nutné myslet také na nákladovost těchto misí a zastoupení v těchto různých zemích. A je nutné si také položit otázku, zda tato zastoupení opravdu hájí zájmy Evropské unie. Děkuji v každém případě za vaši podporu, pane předsedo. Když nám říkáte, že komise informuje INTA a posílá jí dokumenty, které mají určitý stupeň utajení, je to proto, abyste potěšili tento výbor INTA? Problém je v tom, zda komise skutečně pak zohlední stanovisko výboru INTA nebo AGRI. Jakou roli má komise? Je naším velkým bratrem? Je nutné, aby komise si uvědomila, že pravidla hry se změnila. A je nutné, aby institucionální kultura komise se také v důsledku toho změnila. Lituji, omlouvám se, ale bylo by možná vhodné, aby příslušný komisař, který je zodpovědný za mezinárodní obchod, se podíval na ten starý film, který se jmenuje Vyjednávač a bylo by dobré, aby se tím inspiroval v tom pozitivním slova smyslu z hlediska pojmu vyjednávání a také dopadu na zemědělství. My jsme tady proto, abychom hájili zájmy evropských zemědělců. Teď bych eh, jenom stručně okomentoval připomínky. Je lepší mít dohodu VTO nebo několik bilaterálních dohod? To byla otázka, která tady padla. A vypadá to, že většina kolegů upřednostňuje dohody, které jsou uzavírány pod záštitou VTO anebo v rámci vyjednávání cyklu z Doha. To skutečně umožňuje upravit některé problémy a otázky. Ale my víme, že již eh, v říjnu 2005 Evropská unie předložila velice nebezpečnou nabídku a nedostalo se nám reakce ze strany partnerů po této nabídce. Já osobně také doufám, že toto vyjednávání bude moci být úspěšně završeno, ale jak oprávněně kolegové uvedli, je nutné, abychom měli vyváženou a spravedlivou dohodu. Je nutné zajistit spravedlivý, vyvážený obchodní systém. Nemůžeme zde srovnávat africké země eh, s konkurenčními zeměmi, pakliže se jedná o ústupky, které se musí učinit. Z hlediska zvláště těch zemí, které mohou eh, praktikovat nekalou soutěž vůči producentským zemím. Víte, že existuje tento systém vše kromě zbraní. Eh, máme tady celou řadu nástrojů, ale je pravda, že ten náš příklad nevždy eh, byl eh, přijat partnery z VTO, takže to musíme také zdůraznit. Beru na vědomí, že je nutné se vyhnout špatným ústupkům. Očkodňování není řešení s tím naprosto souhlasím. Problém je v tom, aby zemědělci mohli i nadále produkovat a pracovat, a ne aby zastavovali produkce a pobírali kompenzace. Co se týče dobrých životních podmínek zvířat, já myslím, že eh, tady diskuze byla již celá vyčerpána. My jsme našli eh, to správné vyvážené stanovisko k této otázce. Existuje evropská politika v otázkách eh, dobrých životních podmínek zvířat, zatímco eh, otázka zdraví, eh, to zatím není předmět evropské koordinace, protože tady fungují vnitrostátní systémy. Souhlasím s tím pozměňovacím návrhem 38, to je otázka dopadu. Mohu samozřejmě předložit ještě další připomínky, ale myslím si, že hodina již pokročila, takže bych teď pouze poděkoval kolegům, také zástupcům komise. Děkuji tedy komisi i kolegům za jejich příspěvky a doufám, že budeme mít v konečném efektu zprávu, která správně bude odrážet Eh, stanoviska výboru pro zemědělství. Děkuji, děkuji panu Papastamkosovi a děkuji také všem, kteří se zúčastnili této diskuse. Tím končím eh, dopolední zasedání. Dovolte, abych vám připomněl, že začneme ve tři hodiny odpoledne budeme hovořit o reformě společné zemědělské politice po roku 2013. Eh, bude tady pan Tasos Aniotis z DG Agri. Čili nejprve budeme mít výměnu názoru, to bude velice zajímavé, to se týká tedy budoucnosti společné zemědělské politiky.